samotného legislativního postupu. Názvy těchto právních aktů budou publikovány v zápisu z této, z této schůze. Dámy a pánové, prosím, abyste vzali na vědomí následující usnesení. Konference předsedů dne 11. září podle článku 146 odstavce 3 jednacího řádu rozhodlo, že plenární zasedání 8. a 9. října se nebude konat tak aby byl dostatek času pro eh, zvolení kolegia Evropské komise. A toto zasedání je naplánované na 20. až 23. 10. To znamená 8. až 9. října mini plenární zasedání v Bruselu nebude. Tolik tedy sdělení předsedy. A nyní se dostáváme k pořadu jednání. Podle článku 149 jednacího řáda byl 11. září přijat